Milé kolegyně, <clears throat> milí kolegové, prosím, posaďte se. Bernd Lange, řekni Gultiermu, ať si sedne. Sedni si. Ty taky. Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, konference předsedů dnes ráno dospěla k rozhodnutí o propůjčení Sacharovovy ceny za rok 2015. Dovolte, abych vám sdělil, že konference předsedů tento rok uděluje Sacharovovu cenu Saudy arabskému blogerovi Raifu Parávovi. Dámy a pánové, děkuji Evropskému parlamentu za podporu tohoto rozhodnutí. Dnes připoji vzhledem k tomu specifickému případu pana Padávího mimořádně odvážnému a podle mého názoru vzornému, příkladnému muži který byl potrestán jedním z nejbrutálnějších trestů existujících v této zemi, které objektivním způsobem lze označit pouze za brutální mučení. Vyžaduji krále Saudské Arábie, aby okamžitě omilostnil pana Padáfiho, propustil ho, aby mohl přijet přímou cenu. vztahy mezi členskými státy Evropské unie a orgány Evropské unie s našimi partnerskými státy závisí ve své kvalitě také na tom, aby byla dodržována zásadní lidská práva i ze strany našich partnerů. V případě pana právě se porušují zásadní lidská práva. Nejenom, že se nerespektují, nýbrž jsou pošlapávána. A proto vyžaduji mm, od krále dnes okamžitě eh, skončit, eh, zrušit eh, tento trest, nechat ho vrátit se k jeho rodině a umožnit mu, aby v prosincovém zasedání převzal zde osobně svou cenu. Děkuji vám. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, budeme pokračovat. Paní Korace Bild se přihlásila. Uh, Pane předsedo, včera jsem tady vznesla otázku eh, duch eh, eh, jaksi hlasování eh, stínové, abych tak řekl, ze strany paní Marine Le Pen a chtěla bych vás informovat o eh, vyšetření. Chci poděkovat eh, plenárnímu servisu za jejich rychlý a profesionální výkon a chtěl bych Vyzvat eh, pana předsedu, aby uplatnili články 166 a 177 jednacího řádu, kde je jasně řečeno, že každý hlasuje osobně a je osobně zodpovědný za své hlasování. Děkuji vám, pane předsedo. Zu dem Vorfall bekommt das Wort. A nyní dostává slova paní Lepen k tomuto případu. Pane předsedo, eh, má nepřítomnost včera eh, byla jsem obviněna absurdním způsobem panem Weberem. Obviněna ze skutečnosti, eh, za kterou nemohu, jsem absolutně nevinná a to bylo uznáno na konferenci předsedů dnes ráno. Pan Weber se dopustil dvou přečinů. Eh, nesprávná informace, pomlouvání bez jakéhokoliv eh, důkazu. To, co se stalo včera, eh, to ukazuje na toto kino. Víte velice dobře, že desítky poslanců tady nebývají při, sněho, sně, při hlasování koncem hlasování. Nemáte vůbec žádný jiný argument než ten, který jste přednesl. Můj kolega pan Graf tomu bych chtěla říct, že je příkladem dvoření a bezpříkladné etiky. E skutečně e, udělal 14 hlasování v mé nepřítomnosti. Čtyři hlasování, promiňte. Bez jakékoliv autorizace a opakuji, bez mého svolení. E, to znamená, že konal nesprávně, ale znovu se ptám, zda to ospravedlňuje. Řeknu vám jednu věc, e, drazí kolegové, to je skutečně dvorní chování, tím byste se měli asi inspirovat, pane předsedo. Pane předsedo, vyhrazuji si akci z mé strany a dám, podám žalobu na pana Webera, eh, který eh, eh, mě obvinil neuvěřitelným a nedovoleným způsobem. Dámy a pánové, téma bylo dnes objektem jednání konference předsedu a teď dostává slovo pan Weber. Paní Lepenovou neslyšíme, nemluví do mikrofonu. Eh, vy jste se vyslovila, takže teď má slovo pan Weber. No, tedy dámy a pánové, zdá, eh, ta, eh, člověk sedí úplně bez dechu, co tady slyšíme od paní Lepenové. No to je prostě drzost a nestydatost, co tady slyšíme od paní Lepenové. Paní Lepenová, paní Lepenová. My víme, že nemáte pochopení řádné demokracie, to víme všichni v Evropském parlamentu, ale dovolte, abych se nejprve pokusil vám dát doučování. V demokracii je mandát, který dostáváme od našich občanů svatý. Svatý. A pak, když je mandát svatý, k demokracii patří také umění naslouchat, paní poslankyně v demokracii je mandát svatý, který nám svěřili občané a ten nemůžeme delegovat na někoho jiného. V některých státech Evropské unie je toto kupení mandátu dokonce trestné. Je to označováno za trestný čin a lze ho zažalovat z vašeho pohledu to zřejmě není teď ten případ, ale my na to hledíme jako na svatou záležitost obhajovat náš mandát. Vy máte na svých bedrech veliký skandál a ten si musíte vlízat sama a my eh, budeme eh, podnikat eh, veškerá právní opatření proti vám. Dámy a pánové, dnes ráno byl tento případ předmět jednání konference předsedů a teď se předá gremiu Byra, představenstva parlamentu, tedy paní Korace Bild, eh, si může být jistá, že budeme dbát na veškerá ustanovení jednacího řádu. Dámy a pánové, zápis ze včerejška je k dispozici. Máte nějaké námitky?